Ja. Ich möchte, bitte nehmen Sie Platz. Wir Prosím, posaďte se. Mám, jsme poněkud pod časovým tlakem. Chtěla bych začít s dnešní schůzí. Máme tu výroční zprávu o subsidiaritě a proporcionalitě. Spravodajkou je paní kolegyně Šulin. A přeje si paní zpravodajka něco říci? Přeje si paní zpravodajka slovo? Zdá se, že ne. Prosím. Děkuji vám. Chtěla bych poděkovat všem, kteří spolupracovali na této zprávě. Je to důležitá zpráva pro jednotlivé linie, které připravila komise. Chtěla bych všechny poprosit, aby tuto zprávu podpořili, právě tak jako všechny pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. K pozměňovat... Pan Martučelo, prosím. Grazie. Se je attiva la traduzione al 4. Bude už tlumočení na kanále 4, neměli jsme italštinu. 20 minut jsme tady čekali před dveřmi, to jsem chtěla říci. A myslím si, že není správné takhle zahajovat práci. Bylo by dobré, kdyby se předsednictví omluvilo kolegům, poslancům. Možná bych vyzval předsedkyni, aby si tu práci zorganizovala jinak, protože my všichni máme svou práci a myslím si, že není úplně dobré, aby poslanci čekali před zavřenými dveřmi. Takže tím bych předeslal, že nesouhlasím se způsobem práce. Pane kolego, máte naprostou zprávu, ale mě to, máte naprostou pravdu, ale mě to také mrzí a nebylo to e, jinak možné. E, může se to někdy stát, ale jinak býváme velmi spolehliví. Pozměňovací návrh jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní elektronicky o stanovisku jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Gratuluji paní zpravodajce k působivému výsledku 20.0. Tím se dostáváme k dalšímu eh, bodu pořadu jednání. Je to zpráva z vlastní iniciativy kolegy Sarvama a je to, eh, představ je to prezentace o eh, ochraně finančních zájmů v zemědělské politice. Slovo má kolega Sarvama. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno všem, kdo přišli na prezentaci této zprávy. Je pro mě potěšením představit vám návrh zprávy o ochraně finančních zájmů Evropské unie směrem ke kontrole založené na výkonu ve společné zemědělské politice. Jenom velice stručně projdu hlavní body svého návrhu zprávy. Je to zpráva z vlastní iniciativy na téma, které nám dělá starosti e, už poměrně dlouho, dávno předtím, než jsem sem přišel, a jde tady o efektivní využívání peněz a zdrojů které využíváme na kontrolu největší politické oblasti v Evropské unii, a sice e, zemědělské politiky. Jde o zemědělskou politiku a kontroly v této oblasti. Víme, že využíváme zhruba 4 miliardy euro ročně. Což e, je tam zhruba 50 milionů transakcí. Rozpočet na zemědělství je zhruba 58 milionů euro a mě by zajímalo, zda, získá, zda, zda správně využíváme e, tato eura. A jde mi také o férovost, jde mi o hledání skutečných problémů, o to, kde jsou. Já jsem si jistý, že existují problémy v systému kontrol a podpory a plateb. Zdá se mi ale, že tady je hodně toho, co můžeme udělat, abychom to vylepšili. A o to mi primárně šlo, když jsem psal tento návrh zprávy. Je tam několik klíčových bodů, které najdete, až se s touto zprávou seznámíte. Jedním z nich je správné zavedení jednotného auditu, o kterém už se psalo před deseti lety ve zprávě účetního dvora poprvé. Hodně se o tom hovořilo a um, já si myslím, že komise poměrně dobře chápe výhody, které by to přineslo. Schéma jednotného auditu tedy zatím ještě neplatí a s tím se pojí další věc a sice, že členské státy někdy ne fungují v rámci celého svého potenciálu, že nevyužívají celý svůj potenciál. A také, jak nám připomněla komise, chystá se více flexibility na straně členských států. Mimo jiné v té zprávě také hovořím o druhé straně mince, abych tak řekl. Neboli, že podle nařízení členské státy mají za úkol provádět kontroly správně a zvýšit počet kontrol v případě, že je to zapotřebí ale právě tak je potřeba brát v potaz tu druhou stranu, a sice, že eh, existuje také možnost minimalizace zátěže prostřednictvím snižování kontrol. V případě, že statistiky proto hovoří. Je to kruh, je to takový veliký kruh, a je tam spousta věcí, která pokud, které pokud by se zavedly, tak to schéma kontrol by fungovalo lépe. Pokud by členské státy zajistily, aby informace, které mají k dispozici, byly využívány v co nejširší míře, tak bychom mohli značně snížit stávající chybovost jak v přímých platbách, tak i v druhém pilíři. V té zprávě Vyzývám také komisi k tomu, aby představila návrh eh, sankcí za nesrovnalosti nebo chyby při eh, platbách. Tak, aby komise mohla, měla pravomoc stáhnout akreditaci eh, platícím agenturám. Zjednodušení je jedna složka tohoto velkého kruhu. Tady si myslím, že bychom měli spolupracovat s komisí. Nespadá to do popisu práce tohoto výboru, nicméně tato, toto zjednodušení by značně rozšířilo naše možnosti využívat peníze daňových poplatníků mnohem efektivněji při kontrolování zemědělské politiky. Ty kontroly jsou totiž tak složité, jak složitá jsou pravidla. A pravidla nezměníme, dříve než při přeskumu v polovině období společné zemědělské politiky, ale na té straně regulace je spousta věcí, které se dají udělat ještě dříve. A to je jeden z hlavních cílů mé zprávy. A nakonec bych ještě chtěl říct, že v té zprávě je několik velkých problémů zmíněno. celá myšlenka poskytování pobídek těm členským státům, které mají lepší výkon, by měla být do toho systému efektivněji začleněna než dosud. Jinými slovy, zdroje, které vynakládáme na kontroly, by měly být posíleny tak, aby v případě, kdy existují problémy, aby ty kontroly byly efektivnější a aby byly prováděny častěji než v oblastech, kde zemědělci splňují předpisy poměrně dobře nebo výborně. Pokud jde o využívání elektronických prostředků. Tak eh, o tom se taky zmiňují ve zprávě. A to je sektor, který je třeba dále rozvíjet. Sek- eh, systém e-government by také mohl přispět k, ke snížení chybovosti. Já jsem teď nechtěl tu zprávu číst celou, toto jsou její hlavní body a já vám děkuji. Děkujeme, je to důležitá a zajímavá zpráva. Nyní má slovo kolegyně Lope Fontaně. Děkuji, paní předsedkyně. Par, pan Sarvama vypracoval velmi vyváženou a dobrou zprávu, takže k tomu mohu málo co dodat, protože obecně s jeho zprávou velmi souhlasím. Jen chci upozornit na pár věcí. Pokud jde o body 14 a 15, kde se hovoří o těch nejlepších a nejhorších výsledcích členských států, možná by bylo dobré, kdyby se zde stanovila přísná a pevná kritéria ohledně toho, co se rozumí těmi nejlepšími a nejhoršími. Jeden členský stát může mít velmi vysokou chybovost kvůli tomu, že jeho kontrolní mechanismy dobře fungují a jsou velmi náročné, může se stát, že v jiném členském státě bude nižší chybovost protože kontroly jsou velmi špatné. Takže by bylo dobré mít nějaké obecné, obecná kritéria, která budou stejná pro všechny. Jinak souhlasím s omezením komunitárních kontrol v členských státech, které jsou považovány za ty nejlepší správce. Pokud, jak jsem říkala, budou ta kritéria předem definována. Také omezení kontrol by nemělo znamenat zvýšení rizika. Další bod, který je podle mě velmi pozitivní, pokud jde o iniciativy e-government, plně souhlasím s touto iniciativou, je to dobrá iniciativa, ale doufám, že se bude dále rozvíjet, protože by velmi usnadnila práci a omezila by také čas na kontroly. Další důležitý bod, který velmi zdůrazňuje zpravodaj, je důležitost toho, aby komise co nejdříve začala uplatňovat článek 56.5 nařízení 1306, aby usnadnila kontroly, flexibilnila. A pokud jde o zjednodušení, proces zjednodušení SZP, cílem je omezit administrativní zátěž, to je také velmi důležité, ale nesmějí se spochybňovat politické dohody, které byly dosaženy v této poslední reformě. To je vše. Děkuji, paní předsedkyně. Vielen Dank, Kollegin Ayala Sender. Děkuji, kolegyně Ayala Sender. Sí, gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poblahopřát panu Sarvamovi, poděkovat za jeho návrhy, Chci se ho zeptat. V bodě čtyři tam uvádíte náklady na kontrolní politiku, nebo tedy náklady na kontroly ve společné zemědělské politice. Mě by zajímalo, odkud máte ta čísla? Jestli nám je dala komise, protože bych byla ráda, kdybychom u všech ostatních politik měli tyto informace. Nebo jestli nám to poskytnul účetní dvůr, protože to je prvek, který si myslím, že je pro nás důležitý. Také zájmu toho, abychom zlepšili účinnost a efektivitu kontrol s ohledem na náklady, které pro nás znamenají. A také bych se ráda zeptala, zda by nám komise mohla poskytnout více informací protože máme historické údaje ohledně toho, jak SZP omezovala první pilíř ve prospěch druhého pilíře, to znamená přímou pomoc, přímou podporu ve prospěch rozvoje venkova, ekologického rozvoje a tak dále. Tak jsme vždycky slyšeli, že ty kontrolní systémy, které byly vytvořeny pro přímou podporu které už byly poměrně dobře zavedené a fungovaly poměrně automaticky a podíleli se na snižování chybovosti, ale pak tam došlo tedy k tomu transferu do druhého pilíře, tedy k rozvoji venkova, to bylo tedy na žádost parlamentu i členských států, tím se trošku vlastně změnila ta geografie. Včera jsme slyšeli ve zprávě paní Kalulaj z účetního dvora, údaje, které mě překvapily. Byly to nové údaje ohledně toho geografického přerozdělení podpor v rámci rozvoje venkova. Tak by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi chybami a systémem kontrol přímých podpor a opatření na rozvoj venkova. To je zase věc, která je trošičku jiná a která vyvolává podle mě i více chyb. Jsou tu dva velmi odlišné systémy, tedy systém přímých podpor a rozvoj venkova. Máme také nový přístup k SZP ohledně toho, že se velký prostor ponechává rozhodování v rámci subsidiarity mém regionu se k tomu stavíme dost kriticky. Já bych chtěla vědět, zda s ohledem na kontroly to bude problém, anebo naopak řešení. Zda budeme schopni vysvětlit, proč jsou tyto rozhodnutí přijímána subsidiárně lepší či horší. Děkuji. Kolegyně Holmajer, prosím téma kontrol v zemědělství a prosazování příslušných opatření eh, SZP nám eh, dělá starosti už mnoho let. Já bych chtěla upozornit na jeden eh, zvláštní aspekt z tak trochu jiného pohledu, uhlu pohledu a sice, že naši zemědělci jsou už úplně vynervovaní z příliš zatěžující byrokracie v, v konečném důsledku jde tady o jejich přežití. A protože oni musí plnit spoustu byrokratických předpisů, protože my vydáváme předpisy o jejich eh, dopadu tam venku na samotné zemědělce si příliš mnoho starostí neděláme. Eh, podle mého názoru bychom si to měli uvědomit také to, že příjemci eh, kte, kte, kteří musí tu byrokracii musí tuto byrokracii strpět, by měli alespoň tomu, alespoň ti by tomu měli rozumět. Protože pak to máme tu stranu kontroly. Tady komis, komise eh, rozhodla, že navzdory principu subsidiarity eh, nastane eh, druhá fáze toho postupu třífázového, což by spolková země Bavorsko nyní chtěla změnit, protože tam byly všechny projekty v pořádku, všechny byly dobře vyjednané, všech, nebyla tam vůbec žádná chyba. Takže v podstatě v všech, přestože všichni byli spokojeni, tak vznikly pochybnosti o systému. A já bych chtěla zcela střízlivě říct, že ať už jde o jednotlivého zemědělce, anebo o e, kontrolní správní orgány, tak ty musí pro, být schopny prosazovat to, co my schválíme. A v oblasti zemědělství jsou tu ještě některé otevřené problémy. A sice, že příjemci částečně e, ta vysoká kritéria, která nastavujeme, v praktické realitě e, implementace v různých legislativních situacích, které tam platí, tak to, ne, e, to, není, to, to, to se netýká pouze společné zemědělské politiky. Týká se to flory a fauny, týká se to pitné vody, směrnice o pitné vodě, e, pak to máme směrnice o lesnictví a to všechno e, je ten jeden jediný kousíček země, který ten zemědělec obhospodařuje. Musí to řešit na základě deseti různých směrnicích, které jsou dobře míněné, to ano, ale ti dotyční e, přímo v terénu už tomu vůbec nerozumí a nedokážou to sledovat. A e, s ohledem na to bychom měli konečně zavést jednotný audit a tak dále, tak aby všechna ta opatření, která vytváříme, abychom je mohli přeskoumávat, zda nevedou vedou ještě k dalším eh, byrokratickým zátěžím pro ty dotyčné. Já jsem proto, abychom kontrolovali a hledali chyby, eh, abychom, ehm, aby se dodržovala určitá kritéria, to je v pořádku, ale ta čirá byrokracie, eh, tak to já vnímám velice kriticky v současné podobě. Náš výbor stojí také před komplikovaností těch předpisů, protože někdy to vůbec není ani kontrolovatelné. Myslím si, že bychom měli podpořit zjednodušení a já souhlasím s kolegou Sarvama, že v, v, v době midterm review se budeme muset zamyslet nad společnou zemědělskou politikou, zda některé oblasti nejsou příliš komplikované. Protože pokud to bude takto komplikované, tak cíle se taky nějak nevylepší. Kolega De Jong. Děkuji. Paní předsedkyně, musím říci, že eh, sympatizuji s kolegou Holmajerem s tou otázkou byrokracie, otázka situace malých, eh, drobných zemědělců. To jsou všechno věci, s kterými soucítím, sympatizuji. Jinak si myslím, že se jedná o vynikající zprávu, kterou eh, mohu v mnoha ohledech podpořit. Ale mám poznámku jednak k odstavci 17, kde souhlasím s tím, že je velice nesnadné definovat nejlepší výkon, ale to, co tu chybí, ani to možná nemůže být ve stanovisku, ale komise by nám to mohla dát to je na jedné straně určitý přehled, určitý výčet komise těch kontrol. Mohli bychom požádat nejenom eh, o eh, seznam jaksi úspěšných kontrol, ale dostatečných kontrol, ale i účinnosti těch kontrol, abychom vzali v potaz ten aspekt eh, byrokracie je důležité, abychom měli přehled eh, o tom, nakolik jsou naše kontroly efektivní, ale také inteligentní. Pak, je tu, pak tu mám pozměňovací návrh eh, k tomu, abychom měli více informací, které by nám umožnily eh, implementovat to, co se tu doporučuje. A v odstavci 19, kde se dále definuje přijatelná chybovost, na toto téma jsme již vedli obecnější diskuzi, kde jsme si přáli eh, větší flexibilitu, pokud jde, efektivitu, pokud jde o tu chybovost, co se týká odstavce 9 nařízení, ale nemělo by se stát, že přijatelná úroveň chybovosti bude při, nastavena příliš vysoko. Takže pak 3 nebo 4 budou pořád eh, přijatelná. Potřebujeme tedy nějakou um, záruku toho, aby ty požadavky nebyly nepřiměřené. Děkuji. Kolega Balčitis, prosím. Děkuji vám, pa, paní předsedkyně. Rád bych um, k tomu poznamenal toto. Zpráva, o které se tu dnes eh, bavíme, je významná, protože pokrývá oblast, eh, která je pro hodně členských států hodně nákladná. A ze zprávy eh, vlastně vyplývá eh, jednoznačně problém administrativní zátěže, byrokracie, kontrol, subsidiarity, možná ještě dalších otázek, které jsou v rozporu s, se skutečně efektivním využíváním fondů. Měli bychom najít rovnováhu mezi těmito, mezi jednotlivými principy. Já doufám, že komise dnes, nebo myslím, že komise dnes oznámí, že členské státy neplní požadavky, že míra chybovosti je velmi vysoká. Nestracíme však ze zřetele, že Komise, jakožto výkonný orgán Evropské unie, musí sama hledat odpovědi na zlepšení kompatibility těchto tří kritérií, které jsou ve, ve vzájemném rozporu. Pokud chceme omezit byrokracie, musíme definovat, co to znamená. A při využívání zemědělských prostředků musíme chápat, že čím nižší jsou požadavky tím vyšší budou pak i podvody. Vzpomínám si na několik případů, kdy několik členských států v severních eh, částech zasadili vinou révu. Ta vina réva to tam samozřejmě nedařilo, ale ty členské státy to několik desetiletí finančně podporovaly. Musíme prostě změnit systém. Když se podíváme na jakýkoliv členský stát, můžeme eh, konstatovat, že mají různé způsoby využívání prostředků, různé způsoby používání podpory a je těžké všechno na našem výboru koordinovat. Myslím si, že jednou z hlavních věcí je mít eh, systém, v němž bude zodpovídat Evrop, mít zodpovědnost Evropská komise a vytvoří se jasné zásady, které nám umožní sladit ty tři hlavní zásady. Děkuji. Pan Paní předsedkyně, omlouvám se za spoždění, ale ve velké zemi Evropské unie je stávka, má to dopad i na další země Evropské unie, ale to není tak důležité. V každém případě můj vlak přijel pozdě. Pár slov prezentaci zpravodaje pana Sarvamy. Jako stínový zpravodaj za socialisty a demokraty bych rád řekl, že do roku 2017 Francie bude muset vrátit Evropské unii více než miliardu zemědělské podpory, která byla neprávem vyplacena ve v letech 2008 až 2014. Kvůli nesprávným kontrolám je to asi 1% veškeré pomoci. Francie je tím tedy velmi postižena. Má velký problém eh, dokázat, eh, že tyto platby byly provedeny právem. Hlavním příjemcem evropské podpory je Francie, ale není sama v této situaci asi dalších 15 zemí musí komisi vrátit peníze z toho. Rumunsko 120 milionů euro, Itálie 97 milionů euro, anebo také Belgie 60 milionů euro. Jak připomíná kolega Sarvama ve zprávě, zpráva fondů, zemědělských fondů a kontrola způsobilosti jejich příjemců je neustále a pravidelně spochybňována účetním dvorem. Mezi těmi, kteří dostávají podporu za to, že nechávají půdu ležet ladem, to je skutečně věc, která nás může trápit. Je třeba posílit kvalitu kontrol, které probíhají na evropském území. Evropská komise také musí udělat vše proto, aby zjednodušila ustanovení společné zemědělské politiky, protože přes úsilí komise v rámci reformy SZP je tato politika pořád ještě příliš složitá a byrokratická pro zodpovědné orgány i pro příjemce. Myslím si, že Evropská komise musí také vytvořit politiku založenou na jasných cílích a cílených výsledcích a nejen pouze na výdajích a kontrole výdajů. Nová společná zemědělská politika musí upřednostňovat výkon před souladem. Stejně jako kolega Sarvama se domnívá, že členské státy Evropská komise nemusí znásobovat kontroly výdajů u zemědělců, ale musí především zajistit kvalitu prováděných kontrol, hlubší kontroly, lépe dokumentované kontroly, které by umožnily snížit chybovost, která je identifikována Evropským dvorem. To je 1,6 miliard euro v roce 2013, pokud je o přímé platby. Musíme podpořit národní úředníky, aby lépe kontrolovali a koordinovali platební orgány na svém území v zájmu lepší efektivity řízení plateb. Bylo by třeba možné pozastavit akreditaci platebních orgánů, které nemají dostatečnou kontrolu. To je tedy paní předsedkyně z mé strany pár slov, které bych tam rád doplnil jako stínový zpravodaj. Děkuji. A nyní má slovo pan zástupce ředitele generálního ředitelství Agrár. Máte slovo, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi zkrátit, říci, že považujeme tuto zprávu za eh, velmi zajímavou, neboť se dotýká mnoha otázek, o kterých se jedná nejenom na tomto výboru, ale na dalších výborech. Já jsem byl včera na eh, zemědělském, na výboru Komagry, zemědělském výboru, kde byla tato otázka předmětem slyšení eh, za přítomnosti řady expertů a um, objevily se tam tady i ty otázky zmíněné dnes dopoledne. A jak jsem řekl i na výboru pro zemědělství, myslím si, že by bylo velmi užitečné, kdyby ehm, se rozvinul intenzivnější dialog mezi tímto výborem a výborem pro zemědělství, protože bavit se o těchto otázkách eh, z různých úhlů na dvou různých stranách je sice to je možné, ale je potřeba tyto eh, názory přiblížit, dát dohromady, aby vznikla určitá rovnováha na úrovni Eh, legislativních eh, orgánů Evropské unie. To je zkušenost, kterou máme i z minulosti a kterou vyvozujeme ze stávající diskuze o zjednodušování společné zemědělské politiky. Domnívám se, že tato zpráva může sehrát velice důležitou roli a zemědělský výbor myslím, že bude vypracovávat také stanovisko k té zprávě. Pak je tu několik faktických poznámek, potenciálních číslům a tak dále, ale to můžeme řešit eh, spíše bilaterálnějším způsobem. Budu se držet toho, co eh, bylo nastoleno v diskuzi. Ty, ty 4 miliardy eur, eh, pokud jde o kontroly, tak to bylo zmíněno několika poslanci na základě kritérií definovaných naším eh, generálním ředitelem pro rozpočet bylo provedeno vyhodnocení administrativních nákladů EZP v členských státech. To není jenom eh, o eh, nákladech kontroly, ale vůbec i řízení, řízení těch kontrol celé té politiky. Čili vlastně kolik prostě stojí provozovat EZP v členských státech. A dospěli jsme eh, k 3,5 miliardám, což odpovídá zhruba těm 4 miliardám. To znamená, že členské státy, zdá se, zatím vynakládají 7 celkového rozpočtu na SZP e na eh, řízení a kontrolu. To však nejde ze zemědělského rozpočtu no, řízení, protože řízení je um, úkolem členských států, je to financováno z národního rozpočtu. Ještě letos provedeme ještě hlubší um, analýzu eh, administrativních nákladů v členských státech a regionech a doufám, že příští rok nebo začátkem, počátkem příštího roku budeme mít k dispozici přesnější údaje nákladu a kontroly EZP eh, e a nes, také eh, si připomeňme, že po reformě se SZP výrazně změnila. A náklady její implementace nebudou stejné jako dříve. Byl zmíněn jednotný audit. To je něco, čemu jsme od jak věnovali velkou pozornost. Vím, že účetní dvůr již několikrát deklaroval, že by podpořil takovýto um, sjednocený audit, což spočívá tedy na důvěře v to, že eh, jednotlivé auditové orgány efektivně provádí svou práci. Může to fungovat jedině tehdy, bude-li účetní dvůr mít důvěru v to, co dělá komise. Komise bude věřit eh, certifikačním orgánům a tyto orgány se budou moci spolehnout na informace od platebních agentur. To ilustruje to obrovské množství práce, které potřebujeme k vytvoření takového jednotného platebního řetězce. A teď po, u té poslední reformy se snažíme spolupracovat s osvědčovacími orgány, certifikačními orgány v členských státech, aby stanoviska o e, legálnosti těchto certifikačních orgánů byla schopna obstát i velmi bedlivému zkoumání a kontrole, tak, aby to bylo možno používat i při naší vlastní auditní práci. Účetní dvůr začal do určité míry používat ehm, výstupy z komise, takže je tu jistý pokrok, ale neměli bychom si namlouvat, že toho lze dosáhnout přes noc jistě si vyžádá několik let, než se systém zlepší a než se přiblížíme k tomu jednotnému přístupu. Ještě body 17, 18, 19 návrhu zprávy hovoří o mm, pobídkách e, za výkonnost odměňování těch výkonnějších členských států, omezení počtu kontrol tam, kde to je vhodné nebo možné. poukázat na to, že tohle už je zapracováno do horizontálního nařízení reformy EZP, která umožňuje členským státům omezit kontroly v případě, že jejich eh, kontrolní a řídící systémy eh, jsou eh, skutečně mají dobré výsledky. Ale co to znamená, ty dobré výsledky? Co to znamená ta výkonnost toho systému? To je něco, co jsme eh, zaře- zapracovali do našich pravidel, to znamená chybovost pod 2%. 2% to je momentálně taková, takový základní srovnávací ukazatel, jako i benchmark, a tento výbor to schválil, takže nemůžeme používat žádné jiné číslo 3, 4, 1,5, ne, to nemůžeme, protože bychom byli mimo rozsah působnosti um, obecného stanoviska chybovosti. A za tímto účelem pro platby na plochu, když má nějaký členský stát systém, který má chybovost po 2%, pak je možné snížit kontroly z 5 na 3%. To představuje nesmírnou úsporu z hlediska pracovních eh, síly, času a měli bychom to dále rozvíjet. To však neexistuje u greeningu, protože e, to je nový systém a nevíme ještě, jak bude v členských státech fungovat. Budeme vědět teprve, až budeme mít několikrát s tím zkušenost a budeme vědět, jaká chybovost je, jestli to lze aplikovat na velmi komplexní systémy tržních politik. To není úplně samozřejmé neboť extrémní komplexnost těch systémů se také extrémně těžko vyhodnocuje z hlediska chybovosti. Provádíme to v rámci naší výroční zprávy, ale jak jsem řekl, je to komplikovanější záležitost. Plně souhlasím s tím, že zjednodušování je klíčem v podstatě ke všemu, ale těžko se toho dosahuje. A Ehm, my máme velmi jasně stanovenou simplifikační agendu na úrovni ehm, delegovaných aktů, aktů přenesené působnosti a prováděcích aktů. A to je něco, co nás eh, čeká v nadcházejících ehm, zhruba 18 měsících. Když bychom měli jednodušší systém, tak by byly jednodušší i jeho kontroly. Jak už však bylo řečeno, v některých případech může existovat určitý požadavek na znovu přeskoumání těch základních aktů, ale podle našeho komisaře to zatím není v plánu, protože by to znamenalo okamžitě um, zahájit další strategickou debatu o nastavení politik. To tež se týká těch řadě dalších zjednodušovacích návrhů, které vlastně nejsou tolik o zjednodušování procesů a kontrol, ale spíš o obecném směřování politiky. Už jsme řekli něco o těch nejlepších státech s nejlepší nejhorší výkonností. Jedinou, jediným kritériem je ta chybovost stanovená na Členský stát, který funguje dobře, může snížit kontroly, což vede k úsporám a představuje to jistou pobídku členskému státu, aby zlepšil výkonnost. Očekávaná chybovost již byla zmíněna, to je ve finančním nařízení také. A když se bavíme o očekávané chybovosti, tak to komise nemůže dělat sama, ale pouze ve spolupráci s účetním dvorem, s tímto výborem, protože na konci bychom měli dospět k očekávané eh, chybovosti eh, tady systému, který bude sdílen všemi institucemi. A to už od eh, úrovně příprav politik, výkonu, implementace těch systémů a kontrolních aktivit členských států, které očekáváme následně a které by měly mít přijatelné, přijatelnou výši nákladů. To si však ještě vyžádá um, zevrubnou diskuzi mezi, v rámci třech, všech třech, tří institucí v příštích měsících. Ještě jedna věc tu zazněla v diskuzi. Všechny tyhle diskuze o zjednodušování a kontrolách mají úzký vztah s um, určitými politickými cíly. Bylo řečeno, že zjednodušování není cíl sám o sobě, ale že musí být eh, vnímáno v kontextu implementované politiky. Čili když zákonodárce dospěje k tomu, že by měla být implementována poměrně komplexní politika, bude to mít dopady i na kontroly. Sdílím názor pana Sarvami, že jediný způsob, jediné východisko je eh, přihlédnout ke všem aspektům a na konci pak dospět eh, k výsledku, který bude zároveň ambiciozní z politického hlediska, ale zároveň i bere v potaz veškeré potřebné úsilí, které je potřeba vyvinout. Poslední poznámka navazuje na to, co řekla paní Holmajer. A eh, pan Barňo, ohledně těch eh, finančních nápravných opatření. V oblasti rozvoje venkova mají členské státy obrovskou flexibilitu, mohou nastavit eh, při nastavování svých systémů a programů. Úkolem komise však je postarat se, aby v rámci této flexibility členské státy nicméně dodržovaly pravidla. Měli jsme tu zmíněn konkrétní případ, který se týkal eh, jednoho rozhodnutí o účetní uzávěrce, která vyústila potom v, ve finanční korekci, neboť bylo důvodné se domnívat, že výběrová kritéria nebyla v pořádku. Mezitím se ta záležitost úspěšně vyřešila v rámci nového programu pro rozvoj venkova, takže program se, ten problém se vyřešil, ale ta, to riziko vyplývající tedy z těch, z těch té předchozí situace bude řešeno formou korekce. A ty se budou řešit i v případě uh, používání těch systémů LPRS tak, aby mohly být používány pro administrativní kontroly v případě systémů založených na ploše. To je tedy samotné jádro těch řídících systémů v prvního pilíře a je to také důvod, proč míra chybovosti u prvního pilíře bývá relativně nízká. A v kostce lze říct, že je to velice zajímavá zpráva, která se přímo dotýká mnoha důležitých témat, která si zaslouží být probrána v nadcházejících měsících. Děkujeme také a nakonec eh, prosím ještě pana zpravodaje o několik krátkých slov závěrem. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem za to, že eh, přispěli více, než jsem očekával k mé zprávě. Eh, slibuji, tedy děkuji zejména komisi Slibuji, že prověřím její připomínky. Pak to byly některé komentáře, na které bych chtěl odpovědět. Zejména bych chtěl odpovědět Monice Holmajer, která hovořila o tom, že všichni musíme věnovat více pozornosti zátěži na příjemce. Já si myslím, že přesně o tom též hovořila nyní komise. Musíme to ale dělat společně. Pro mě jde o e, jeden klíčový aspekt e, celého tohoto snažení. Můžeme toho dosáhnout opravdu hodně v případě, že náš výbor a Comagri najde společný zájem. Protože těch společných zájmů je tady hodně. A pak jsou tu některé věci, e, které si chceme ponechat pro sebe a které chceme řešit sami, ale musíme se soustředit na to, abychom zaškrtali, abychom si vytvořili takový seznam všech společných zájmů našich z Comagri. A pokud budeme spolupracovat, tak si myslím, že můžeme dosáhnout toho, čeho chceme. Potrvá to několik let, nicméně takový je náš celý cíl. A to jsou kontroly založené na výkonnosti, která musí samozřejmě být definovaná, tak jak už to zaznělo. A to je právě ten nejzajímavější bod mé zprávy a tady se těším na vaše pozměňovací návrhy. A sice, jakým způsobem definovat výkon. Co to vlastně je ten výkon? To je otázka, která je klíčová, aby naše snaha dávala smysl aby dávalo smysl to nesmírně složité kontrolní schéma. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 2. června a přijetí v tomto výboru se plánuje 14. července. Těším se tedy na vaše pozměňovací návrhy a děkuji vám. Děkuji. Tím jsme na konci veřejné části schůze a prosím všechny, aby opustili sál, všechny kromě poslanců. A, a ještě to mohou zůstat vědečtí poradci frakcí. Všechny ostatní prosím, aby nás v tuto chvíli opustili.